Je, uvidíme, jak potom bude fungovat provádění. Děkuji, tím uzavírám tuto rozpravu. A dostávám se k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je zpráva pana Riveliniho o absolutoriu za rok 2009 a slovo má nejprve pan Rivelini na čtyři minuty. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. to jest? Kostky byly orženy touto větou byl kdysi překročen Rubikon a tímto větou bych rád zahájil svůj krátký projev diskusy o udělení absolutoria radě. Tento citát dnes jakož tenkrát taky Eh, označuje rozhodující moment, rozhodující pro toto legislativní období a pro parlament a jeho kontrolní kompetence nad všemi komunitárními orgány a parlament prostřednictvím kontroly rozpočtu také vyjadřuje své priority a snaží se je prosazovat. Kdyby by toto právo nebylo parlamentu přiznáno, bylo by to vytunelování demokratického principu za lidových zástupců. Ale není to to, co zadává rada. A sice, že bychom snad vyjadřovali vůli abychom si přisvojovali politické kompetence na úkor někoho jiného. O nikoli. My chceme pouze vyžadovat legitimní roli parlamentu a sice, abychom vždy mohli kontrolovat výdajovou situaci evropských institucí, abychom byli uznáni jako jako instituce udělující absolutorium. My tady neprovozujeme žádnou show směny. My tady zastupujeme zastupujeme evropský lid a tato role znamená, a to také říká právní služba, že je třeba pracovat dvoukolejně. Na jedné straně máme v první fázi téma zúčtování uzávěrku s vyvrcholením, tak jak je to ve článku 319 smlouvy, s vyvrcholením udělením absolutoria komisi. Na druhé straně je tady potom politické hodnocení tohoto absolutoria, což znamená, že parlament posuzuje účetní uzávěrky všech institucí, všech. Teď tedy musíme přiznat, že příliš často jsme stáli v ústraní Příliš často nás strkali stranou, příliš často rada s námi nespolupracovala, pouze se omezila na výměnu dokumentů a došlo k rozhodnutí naši legitimní autoritu jako instituci udělující absolutorium neuznat. A to je důvod, proč dnes se musíme tak negativně vyjádřit, co se týče chování ve výdajích rady my odmítáme udělit absolutorium radě, to je to, oč musíme dnes hovořit. Existují tady různé názory, ale jedná se o to, abychom konečně dosáhli Evropu národů, opravdovou integrace. A proto věřím velice pevně, že zejména Evropa s její tisíciletou kulturou jako osudové společenství musí odrážet naděje národů a musí být příkladem v tomto bezduchém světě, kde národ je vystaven v šanc hrozbám globalizace a přichází o své kořeny. To je naše role. Lisabonská smlouva nám dala možnost pracovat účinně, ale máme také těžký úkol, za dodržování transparentnosti a demokracie. Základy jsou v našich kompetencích, které máme jako zástupci evropských občanů. A proto nemůžeme říci, že rada, co tady dělá rada, by bylo uspokojivé. Uh, Hmm, myslím si, že můžeme říci, že se zasahujeme o obecné blaho, když dnes řekneme nikoliv, my nemáme strach jít před Evropský soudní dvůr, nikoliv, my nemáme strach. Prosím vás, abyste se blížil k závěru, praví paní předsedkyně. Já přicházím k závěru tím, že řeknu, že vyzývám celý parlament hlasovat proti udělení absolutoriu radě. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan komisař. Děkuji. Paní předsedající. Komise bere na vědomí doporučení parlamentu neudělit absolutorium radě za rozpočet 2009. Komise může jedině vyjádřit politování, že dvě paže rozpočtového orgánu nebyly schopny vyřešit tento spor, který běží již tři roky. Komise doufá, že otázka absolutoria rady bude vyřešena v brzké době způsobem, který přispěje ke zlepšení e, dotčené spolupráce. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a nyní dávám slovo paní Gresle za EPP. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, pane předsedo rady, je hezké, že jste mezi námi, máme z toho radost, protože považujeme za nezbytné, abychom si spolu vyměňovali názory. Korpus delikty, to je 34 otázek tohoto parlamentu eh, které jsme dali radě týkající se provádění rozpočtu 2009. Ráda bych připomněla, že naše sněmovna Eh, musela odpovědět na 200 otázek. To znamená, vy jste měli odpovědět pouze na 10% z nich. A takové důležité věci, jako například propojení a možné zahraničně politické výdaje ve spojení s byrokratickými výdaji. Víte, že je to pro nás vždycky téma a to téma by se vyřídilo, kdyby v příštích letech také se završila ta konstrukce Evropské vnější služby, to znamená, v budoucnosti bychom mohli dospět k řešení, jenom kdyby tady existovalo aspoň trošku dobré vůle a tady na vás apeluji, pane předsedo, protože od doby maďarského předsednictví a teď také pod polským předsednictvím dochází spíše ke krokům zpět. Velkého pokroku bylo dosaženo za španělského předsednictví a my bychom vám chtěli dodat odvahy, abyste uznal smlouvu, kde parlament je zakotven jako instituce udělující absolutorium. My si nemůžeme dovolit zbavit se našich práv. Tolik práv nemáme. My chceme trvat na tom, abyste se skutečně sklonili před námi jako institucí, která uděluje absolutorium. Já rozhodně nemohu akceptovat, aby úředníci se klaněli před naším rozpočtem, to je nepřijatelné, ale můžeme dospět k řešení, prokáželi se alespoň trochu dobré vůle, více než doposud. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Gajer na minutu a půl. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo rady, pane komisaři, kolegyně, kolegové, otázka udělování absolutoria je již leta otázkou střetu mezi parlamentem a radou. E, metoda podle naší interpretace se určuje z paragrafu 319 k udělování absolutoria rozpočtu komise ve smlouvách EU a odpovídajících odstavců finančního nařízení. Rada se zatím k tomu nepřipojila. Rada zastává názor, prostor, že protože dostává operativní prostředky z komise, byl zároveň, bylo mu uděleno absolutorium tím, když bylo uděleno absolutorium komisi a nechci rozhodně skrývat, eh, co jsme tady všechno už slyšeli. Byla tady celá řada připomínek a ne vždy byly koherentní. Pro mě je spíše důležité, aby rada byla ochotná nyní na politické úrovni, na politické úrovni, nikoliv na úrovni generálních tajemníků, které nemají dostačující politický mandát, vyjednávala eh, a my eh, se obracíme dopisem výboru pro rozpočtovou kontrolu na radu a tuto nabídku chce, pardon, a tato nabídka nám byla učiněna také za rady a za náš výbor pro kontrolu rozpočtu bych za tuto nabídku chtěl poděkovat. Důležité je, že bychom měli využít této příležitosti s četnými členy na obou stranách a neměli bychom jít zatíženi do těchto rozprav a pod to se mé frakci doporučil, aby se na tomto místě zdržela. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní. Vy chcete položit otázku panu Gajerovi, prosím. Eh, tak, eh, Děkuji, paní předsedkyně my jsme si zajedno ve výboru pro kontrolu rozpočtu, že chceme doporučit, aby rada nedostala udělené absolutorium a proto bych si rád vyslechl, zda sociálně demokratická frakce stále ještě zastává tento názor. Není to tedy jasné, protože tady panují kolují pověsti, že sociálně demokratická frakce se rozhodla změnit svou pozici a nyní hlasovat pro udělení absolutoria. Já bych chtěl vědět, zda je to tak, zda je to opravdu tak a pak, že ano, proč sociálně demokratická frakce změnila svůj názor. Panují tady pověsti, které tvrdí, že to souvisí s novým předsedou parlamentu. Rád bych měl odpověď od pana Gajera. Děkuji mnohokrát. Ano, e, odpověď vám rád dám. Jsou to pouze e, pověsti, jsou to pouze fámy. Fámy tady nebudu komentovat. Já jsem právě představil postoj naší frakce a sice, že se na tomto místě zdržíme hlasování, abychom umožnili vyjednávání s radou, která nebudou ničím zatížena. To jsme podobně, podobně jsme postupovali i v minulosti. Děkuji mnohokrát, to je jasné a nyní má slovo pan Silakakis. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament je jediná přímo volená instituce v Unii a zodpovídá za udělení absolutorium, za dodržení rozpočtu a současně eh, podle smlouvy musíme respektovat demokracii vůči evropským občanům a e, dohlíži, máme dohlížet na to, že prostředky jsou vydávány podle pravidel. Po dlouhou dobu Evropský parlament nebyl vyzván aby projednal nebo aby jednal s příslušným výborem o absolutoriu a my doposavať jsme nedostali odpovědi na otázky, které jsme položili, ale evropští občané si zaslouží lepší informace o tom, jak jsou jejich daně využity. Čili já si nemyslím, že bychom měli to absolutorium udělit. A pokud neuspěje poslední pokus o jednání a budeme nadále mít rozdílné politické názory eh, v parlamentu a radě a jestliže dialog skončí eh, v slepé uličce, tak eh, to nicméně nezmění skutečnost, že tady je jenom jedna možnost a sice předložit otázku soudu, aby toto vyjasnil a abychom, aby tedy naše instituce fungovaly správně. Nyní pan Černický má minutu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, powiedział nasz przyjaciel. Eh, děkuji, Pani předsedkyně náš přítel pan Rivellini schrnul všechno, ale já tady vidím Cezara v Evropské unii, Rubikon to bylo svého času velký průlom. A já se obávám, že my jsme nepřekročili ani Rubikon, dokonce ani Rýn. A tady se zabýváme tím, že opakujeme to evropské tango ohledně kompetencí mezi radou a parlamentem. Ti z nás, kteří tady byli za minulého volebního období, vědí, že se to opakuje každý rok, je to nekonečný příběh a je z toho patrné, že moc Evropského parlamentu není plně uznaná radou. A v tomto konkrétním případě a sice rozpočtové kontroly Eh, tyto pravomoci jsou velmi důležité. Eh, a nyní paní Bastas na minutu. Eh, Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové, vážený pane předsedo rady. Tak jako paní Grasle, já jsem rád, že rada se účastní této rozpravy. Ověřil jsem si seznam řečníků a vidím, že jste nepožádali o slovo. A myslím, že teď budu hovořit jménem všech kolegů, když požádám, zda byste na konci rozpravy mohli zareagovat na naše komentáře. Paní předsedající upřesňuje, že tedy rada zareaguje. Dobře, děkuji. Nebylo to totiž uvedeno na seznamu řečníků. Ta dnešní diskuse v podstatě navazuje na diskuse, která už trvá tři roky. A to určitě není dobrá věc. My se snažíme dospět k řešení, ale zatím se nám to nedaří. v diskusi eh, také by měla platit taková gentlemanská dohoda. No, možná tady nějaká gentlemanská dohoda je, ale rada se prostě nechová jako gentleman. My prostě jenom žádáme, aby se kontroloval rozpočet rady, tak jako se kontroluje rozpočet jiných institucí. Je to snad příliš? Jedná se o kontrolu peněz daňových poplatníků a to je přece zcela zásadní. Naše skupina eh, Zelení eh, ALN, e, my nebudeme eh, hlasovat pro udělení absolutoria. Chceme nadále vyvíjet tlak. Myslíme si, že finanční prostředky musí být řádně využívány. Nikdo v rozpravě neříká, že rada nějak podvádí nebo se dopouští nějakých velkých chyb. Tady jde o to, že musíme mít možnost provést demokratickou kontrolu prostřednictvím našeho eh, výboru. My prostě eh, jsme jenom dostali dopis, kde je řečeno, No, my se domníváme podle naší interpretace Lisabonské smlouvy, že až když se udělí absolutorium Eh, komisi, tak tím je to celé vyřízeno. Pane předsedo rady, to snad nemůžete myslet vážně. Vždyť je to i v rozporu s praxí, eh, která už trvá dlouhá léta. Navíc by to bylo skutečně Pirhovo vítězství, protože pokud přejmeme takovou interpretaci, pak eh, budeme žádat, abyste stejně jako jiné agentury eh, vlastně vystupovali před eh, výborem rozpočtového parlamentu. Děkuji a nyní má slovo pan Sendergaard. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji a výboru pro rozpočtovou kontrolu. za velice jasné a jednoznačné doporučení. Nemůžeme radě udělit eh, absolutorium v tomto okamžiku. A to není žádná novinka. Na jaře 2009 jsme odložili udělení absolutoria na podzim. A Pak tedy absolutorium bylo uděleno na základě toho, že rada přislíbila větší otevřenost a lepší spolupráci. Něco podobného se opakovalo v rozpočtovém období 2010. Letos je to ale jiné. Rada i nadále odmítá zodpovědět naše otázky. A jak můžeme schválit nějakou účetní závěrku, když nedostaneme odpověď ani ty nejprostší otázky. To prostě není možné. A není to možné vlastně, pokud nechceme ztratit sami před sebou tvář. Socialistická frakce zřejmě změnila názor, to je mi líto, protože to vlastně naruší tu jednomyslnost, které bylo dosaženo na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Socialistická frakce se rozhodla, že půjde vlastní cestou, nicméně i tak tady je většina Evropského parlamentu, která volá po více transparentnosti. Děkuji nyní paní Andreasen na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o schválení eh, zprávy peněz daňových poplatníků, takzvané udělování absolutoria. To je dnes opravdu eh, spíše vtip rok za rokem ta největší část rozpočtu, eh, která spadá pod odpovědnost komise, je plná nedostatků, ale parlament stejně to absolutorium udělí. Poslanci eh, také dávali, da, udělali absolutorium EUPOLu za rok 2000, eh, respektive CEPOLu za rok 2009, přestože tam bylo mnoho nedostatků a v podstatě jediné, čeho se dosáhlo, byl příslip nového vedení, že se situace zlepší. E, teď vlastně se tady naopak neuděluje e, absolutorium radě, přestože e, auditoři neschledali žádné pochybení. Proč tahle nekoherence? Prostě parlament chce ukázat své svaly. Ovšem je to projev neúcty vůči daňovým poplatníkům, který máme přitom sloužit. Tento parlament v podstatě umožní umožňuje ale jenom sobě schvalovat své vlastní účetnictví a to je zcela jasný střed zájmu. Zpráva za roky 2007, 2008 a 2009 interního auditu tohoto parlamentu, která byla zveřejněna minulý týden, ukazuje, že Evropský parlament by se měl především zamést před vlastním Prahem. Já jsem hlasovala proti udělení absolutoria komisi, proti udělení absolutoria parlamentu a budu hlasovat i proti udělení absolutoria rady, protože si nemohu být jistá, zda skutečně peníze byly řádně správně vynaloženy. Děkuji nyní paní Holmajer na jednu minutu. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve bych na rozdíl od předřečnice zpočátku předeslala, že co do mínění Evropského parlamentu Eh, parlament nechce vyslovit důvěru, nedůvě, eh, nechce vyslovit parlament nedůvěru vůči radě, že by snad prostředky byly vynakládány nesprávně, ale ra, důležité je, aby rada přemýšlela více o posílené spolupráci s parlamentem a spoluprací vlastně všech třech institucí. Já jsem zpravodajkou pro nemovitosti a bylo by bývalo mělo velikou výhodu, kdyby se všechny tři instituce lépe dohodly o e, situaci s nemovitostmi a daňový poplatník by nám byl vděčnější, protože bychom bývali mohli postupovat e, daleko lépe místo toho, aby každá instituce pracovala pro sebe stejné téma, vidím u tématu tlumočníci a podobně. Měli bychom spolupracovat tak, aby e, naši občané neměli dojem, že si tady jenom hlážeme kacky klacky pod nohy úlohy. Děkuji mnohokrát a není má slovo paní Ayala Sender na minutu. Děkuji mnohokrát. Eh, domnívám se, že občané nás žádají, abychom byli střízliví. Je tady slovo lepší je přítel dobrého, nepřítel dobrého a takže bychom měli lépe spolupracovat. Uh, Domnívám se, že ty dva pozměňovací návrhy, které předložil pan Rivellini, eh, vlastně eh, jdou eh, příliš za původní pozměňovací návrhy. Socialisté a demokraté jsme velice důkladně diskutovali o tomto problému, ale je nám líto, že cesta, která byla rozhodnuta, znamená zříci se práce institucí. Chápu, že skupina na vysoké úrovni, tak jak to navrhl kolega Gajer, by mohla být dobrou cestou dobré vůle. Jestli se vám to nelíbí, tak eh, to je váš problém. Je třeba, eh, když se to nevyřeší, budeme muset dát poslední slovo soudu. Já se domnívám, že instituce by se měly trošku více snažit o spolupráci. Děkuji a nyní má slovo eh, pan Ashworth. Vážená paní předsedající, já bych chtěla říct dvě věci. V rámci meziinstitucionální dohody z roku 2005 Rada se dohodla s tímto parlamentem a je nepřijatelné, aby příliš mnoho členských států nadále zcela tyto závazky opomíjelo. Především ve světle Lisabonské smlouvy je skutečně na čase, aby si uvědomili své povinnosti že, a sice, že musí lépe spolupracovat s tímto parlamentem. E, to musí být povinností celé rady. Za druhé, může prosím rada a komise konečně pochopit, že e, ten přetrvávající záporný komentář ze strany účetního dvora je velice negativní na vnímání Evropské unie v populaci. Nestačí poskytovat jenom odborná vysvětlení. My potřebujeme jasné kroky, protože rada a tedy i komise se skutečně musí snažit nějak řešit eh, to, že vlastně není možné oddělit absolutorium, protože jsou určitě v nepořádku. Děkuji, nyní paní Makovej na jednu minutu. Děkuji. Eh, rada prohlásila a parlament eh, konstatoval, že procedura o absolutoriu pro rok 2009 Eh, bylo uděleno, jestliže eh, bylo uděleno komisi. To není pravda. Není možné udělit absolutorium bez kontroly. Nicméně to tak vidím. To není příkladem odpovědného chování a je to o to více alarmující v době finanční krize a krize důvěry, kdy každé euro musí být vynaloženo transparentně a zodpovědně v demokratických režimech parlamenty mají právo kontrolovat exekutivu a její výdaje. Evropská unie by měla také aplikovat tuto praxi a proto já podporuji zpravodaje v jeho doporučení neudělit absolutorium radě. Děkuji paní Makovi a nyní má slovo pan Liberacký. Jednu minutu. Děkuji paní předsedající paní Gajer prezentovala naše stanovisko sociálních demokratů, eh, jakož i stanovisko kontrolního výboru. Jedná se o princip respektování eh, rovnováhy mezi evropskými institucemi a my zdůrazňujeme potřebnost transparentnosti eh, v finančních otázkách. Jsme toho názoru, že parlament je ten, kdo zastupuje občany a to je významný historický moment, kdy každé euro veřejných prostředků má být zdůvodněno a my máme obavu, co se týče tendence rady um, a její neochoty k otevřenému dialogu bez ohledu na její politickou příslušnost. Podle našeho názoru je to otázka, um, e, že byrokratická část rady nechce. Nyní má slovo paní Flašíková Beňová na minutu. Děkuji velmi pěkně, paní Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně. Já se obávám, že problém, o němž diskutujeme, má charakter nejenom e, právní a institucionální, ale také politický. E, parlament má plné právo na své rozhodnutí a správně je využil v situaci, jako je tato, kdy rada nesplnila své povinnosti tak zcela. Skutečnost, že došlo k tomuto právnímu konfliktu mezi institucemi Unie je ovšem nešťastný z hlediska legitimity Evropské unie i celkového projektu evropské integrace je kontraproduktivní, aby se dvě instituce dohadovaly o tom, co kdo splnil a nesplnil a kdo má jaké právo na co. Domnívám se, že i bez těchto sporů má Unie dostatek jiných problémů, na které by se měla soustředit. Občané nejsou zvědaví na naše institucionální rozpory a žádají řešení svých problémů. Kritický spor týkající se udělení absolutoria by měl být co nejrychleji dořešen, fakta jsou jasná, administrativa rady by měla podléhat demokratické demokratické kontrole, co se týče vynakládání výdajů eh, prostředků Unie. Děkuji a nyní na závěr dostává slovo pan Mulder. Er Děkuji. Chtěl bych eh, zdůraznit, eh, že pozice parlamentu je jasná. Podle Lisabonské smlouvy Evropský parlament je rozpočtový orgán a všechny instituce musí předstoupit před kontrolní výbor, skládat tam účty a já nevím, proč by Rada ministrů měla mít výjimku. Mohli bychom najít jiné řešení, třeba tak, že se obrátíme na Evropský soudní dvůr, ale myslím si, že to řešení není ideální. Evropský parlament je nadále otevřený dialogu a já bych rád apeloval na radu, aby Jak si otevřeně podiskutoval s rozpočtovým výborem, aby se ten problém vyřešil jak administrativně, tak politicky a neměli byste nadále odmítat předstoupit. Domnívám se, že bychom měli najít řešení formou dialogu třeba, ale jestliže rada odmítá dialog s kontrolním rozpočtem, tak to problém nevyřeší. Děkuji a nyní má slovo pan Dalí na dvě minuty. Thank you very much, madam. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Poznamenali jsme si komentáře jednotlivých poslanců. Také jsme zaznamenali výzvy ke spolupráci mezi institucemi a to samozřejmě vítáme. Komise může pouze zdůraznit, že tato otázka je ryze politická. Komise je toho názoru, že všechny instituce by měly spolupracovat na eh, řádném fungování naší práce. Komise i nadále se bude aktivně podílet na celém postupu a mohu vás ještě jednou ujistit, že se můžete spolehnout na angažované partnery na straně komise. Děkuji. Děkuji panu Dalímu a nyní má slovo pan Dominik. Prosím, pane ministře. Hello. Děkuji, paní předsedající. Šanovní paní. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, Postoj rady byl Evropskému parlamentu prezentován v dopisech z 2. června a 17. října tohoto roku. Rada se domnívá, že postup pro udělení absolutoria byl završen 10. května v okamžiku, kdy bylo uděleno absolutorium komisi. Víme, že diskuse ještě přetrvávají a proto Rada Evropskému parlamentu navrhla projednat novou dlouhodobou dohodu mezi Radou a parlamentem ohledně udělování absolutoria a ohledně vztahu mezi oběma rozpočtovými orgány. Doufáme, že Evropský parlament bude schopen rychle rozhodnout o tom, kdy jednání o této dohodě budou zahájena. My nenavrhujeme žádné podmínky, pokud jde o formát eh, uvedené dohody. Nicméně Chtěli bychom skutečně eh, skončit tuto dobu plnou nedorozumění mezi oběma orgány, tak abychom dospěli k situaci, o které hovořil pan Dali, a sice, že eh, instituce spolupracují. Děkuji a na závěr zpravodaje ještě pan Rivelín. Děkuji, paní předsedající. Já si kladu otázku. Jestliže Naším právem je buď udělit nebo neudělit absolutorium radě. A jestliže rada samotná eh, se domnívá, že prostě to je hotová věc bez jakékoliv spolupráce, jaké to naše právo vlastně je? My se nebojíme toho, že naše hlasování třeba povede k tomu, že se obrátíme na Evropský soudní dvůr. Parlament rozhodl, kolegové se k tomu vyjádřili drtivou většinou. A já tedy vyzývám ty, kteří ještě eh, váhají, a sice, eh, aby hájili práva Evropského parlamentu, která je skutečně třeba respektovat. Vyzývám v tomto smyslu radu, protože pokud ode dneška dojde ke změně chování, začne skutečná spolupráce. pokud se skutečně ukáže nebo bude uznáno to právo parlamentu demokraticky hájit zájmy občanů, pak to bude v pořádku. Je jasné, že absolutorium udělené komisi 10. května s tím nemá vůbec nic společného. To jsou dvě zcela odlišné věci. Tady se jedná o politické schromáždění, politický výsledek s politickým významem. Takže já vás opravdu vyzývám, pokud tady nebude pozitivní reakce rady, tak bych požádal všechny kolegy, aby hájili právo evropských občanů a odmítli udělit absolutorium radě. Děkuji, pane Rivalíny. Tím uzavíráme rozpravu. Hlasování proběhne dnes ve 12.30. Nyní je čas, eh, doba vyhrazená pro otázky komisi, takže já tady chci přivítat dnes komisaře pan Barně, pana Dali a paní Kresovou. Eh, je tématem dnešní